přijetí stanoviska začne běžet zítra, to znamená 18. června 2010. Zápis tohoto denního zasedání bude předložen parlamentu ke schválení na začátku následujícího dílčího zasedání. Pokud nejsou žádné námitky, usnesení přijatá na dnešním zasedání budou ihned předána příjemcům a orgánům, které jsou v nich jmenovány zasedání evropského parlamentu je přerušeno denní zasedání skončilo.